Good morning, everyone. If you take your seats, we can start the voting session. Dobré dopoledne. Prosím, abyste se usadili, abychom mohli začít hlasovat a připravte si své hlasovací karty. Everyone's ready. Tak jsme všichni připraveni. Dámy. Would you please take your seats? Prosím, usaďte se. První hlasování bude o Beletově zprávě návrh na nařízení Evropského parlamentu a rady k vnitřnímu, ke změně tedy vnitřního trhu eh, s elektřinou. A začínáme 87. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 101 zahajuje hlasování. Končím hlasování zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 105. Zahajuji hlasování. And the vote is... Končím hlasování. Schváleno. 106 a 107 pro, proti, zdrželi se schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se schváleno. 115 a 116 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, schváleno 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 224 pro, proti, zdrželi se schváleno. 225 pro, proti, zdrželi se schváleno. 226 pro, proti, zdrželi se schváleno. 227 pro, proti, zdrželi se schváleno. 220, prověříme. 227 zahájí hlasování, máte pravdu. Je to těsné. Končím hlasování a je to schváleno. 228 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 229 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 230 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 271 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 284 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. 285. Co, co se děje? Tak, 285 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 318 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 319 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 322 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 323 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 323 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 324 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď tady máme horizontální pozměňovací návrh 329, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 325 a 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 327 pro, proti. A to je vlastně to tež, pardon. <clears throat> Ano. Takže 330 pro. Budeme o něm hlasovat? Ne. 333 a 334 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. 338, 39, 40 a tak dále. Dlouhý blok, dlouhý blok Nebudu to všechno číst, máte to tam všechno. Takže kdo je pro tento blok? Proti? Zdrželi se schválen. A nyní 360, 365 pro, proti, prověříme 365, zájmu hlasování, Končím hlasování. Schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, 36 jsme schválili, čili přecházíme na 37. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní blok 368 až 371, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování o tomto bloku, končím hlasování a je to schváleno. 372 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 373 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď tady máme blok 30, a přičem 40 má ještě ústní změnu. Má někdo něco proti té ústní změně? Ne. Takže budeme hlasovat o tomto bloku 38 až 42. Bude pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 374 pro, proti, zdrželi se, prověříme 374, zahájí hlasování. And it's closed. Končím hlasování. Zamítnuto. A někdo nehlasoval. Ano, tam opravdu někdo nehlasoval. 375 pro, proti a prověříme 375. závěr hlasování. Teď hlasovali všichni a je to schváleno. Ale už to nebylo tak těsné jako v předchozím případě. Máme tady nový blok 376 až 378 pro, proti zdrželi se schváleno. 44 odpadá. 45 také. Takže 379 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 382 pro, proti, zdrželi se, a to musíme prověřit, 382 za hlasování, končím hlasování, schváleno. 383 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 384 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 385 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 387 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 388 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 389 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní blok 390 až 92 pro, proti, zdrželi se sváleno 48 pro, a pardon, ne, zpátky tomu bloku, prověříme elektronicky, zahájeno je hlasování. Končím hlasování, schválen. Nyní 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 396 pro, proti, zdrželi se schváleno, 394 pro, proti, zdrželi se sváleno, 395. Ano, ten odpadá. Tak 397 pro, proti, zdrželi se sváleno, 50 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 15 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 16 pro, proti zdrželi se schváleno, 54 pro, proti zdrželi se schváleno, 421 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 422 pro, proti zdrželi se schváleno, 423 pro, proti zdrželi se, schváleno. 424 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 425 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 426 pro, proti, zdrželi se. E, prověříme, tady se mění většiny neustále. E, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 427 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, zahajuji hlasování, Končím hlasování. zamítnu to 428 a 429 pro, proti, zdrželi se schváleno 430 pro, proti, zdrželi se schváleno 431. E, prověříme, tak 430 zahájí hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 431 pro, pro, 431 proti, zdrželi se zamítnuto, 432 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 433 pro, proti, zdrželi se schváleno, 434 pro, proti, zdrželi se Prověříme 434. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 435 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 436 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 437 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 438 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 439 a 440 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 57 pro, proti, zdrželi se schváleno, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 60 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 67 pro, 67. Ne, nemám tady napsáno, že by odpadl. 67 <clears throat> pro. Eh, Sváno, děkuji. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 a 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75 pro, proti, zdrželi se schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 76, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 77 pro, proti, kdo je proti 77? Dobře, schváleno. 77 to byla. Ano, prověříme tedy. <clears throat> Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Nyní dvojka pro, proti, zdrželi se Ještě jednou pro, dvojka, děkuji. Takže schváleno tři pro, proti, zdrželi se. Schváleno 78 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 79 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 80 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 80 závěr hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. a je to schváleno a je mi řečeno, že kompromis 8 je zamítnut, ale ve skutečnosti byl schválen. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Another report. Let's see what we have. What I have. Thank you. Uh, report of Mr. Dobře, takže nyní nás čeká zpráva pana Poce. Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Já jsem asi špatně viděla, takže to samozřejmě ověříme. Takže kompromis 1 ověřujeme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, drželi se. Ověříme, ověřujeme kompromis číslo 2. EPP má o jednoho navíc. Takže někdo to prosím pozměňte, vezměte někomu kartu, někomu z EPP. Je vás o jednoho více. Teď je to v pořádku, končím hlasování. zamítnu to, Kompromis. Takže teď musíme hlasovat 124. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 125. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 129. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 126. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. 127. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se přijato. 130 pro, proti, ověříme, ověřujeme 130. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. 132. Ne, to odpadá, další taky. 134, 135 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 138 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti. Kdo je pro? Ještě jednou. 140. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se přijato, 142 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, Drželi se? Ověříme. Ověřujeme kompromis číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 144, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to zamítnuto. Takže 145, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Ověříme. Ověříme 145. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to bylo. Takže zamítnuto. 146, kdo je pro? Proti?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 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 15. Protože jsem neviděla dobře všechny, kteří zvedali ruce. Končím hlasování. Přijato. 203, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. <clears throat> Pak jsme hlasovali o nějakých, o nějakém znění. To byla 205. Takže 205, kdo je pro? Kdo je pro 205? Proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 204 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 209 pro, proti, drželi se zamítnuto. 207 pro, proti, drželi se přijato. 208 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti,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 221 ještě jednou. Kdo je pro? Takže přijato. 222 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dvěstě třicet tři, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20. Kdo je pro, proti? Ověříme dvacítku. Končím hlasování. Přijato. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě padesát šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě padesát sedm pro, proti, zdrželi se,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 Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 277. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 278 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 279 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 284 pro, proti, zdrželi se, přijato. 289, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 292 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 293 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 298 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 299 pro, proti, Drželi se. Přijato. 300, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303 pro, proti, zdrželi se, přijato. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 306 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 305 zdrželi se, zamítnuto. 307 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 308 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 310 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 311 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 30. Kde pro, proti, zdr- ověříme, ověříme 30. Končím hlasování. Je to toto, je přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro,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 kdo je proti 52, prosím? To je schváleno. 53 pro. Ne, tak ještě ověříme. Ověřujeme 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 54 pro, proti,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 62 pro, proti, ověříme 62. Mhm, takže přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, Ověříme 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát devět pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 93 pro, proti, zdrželi se 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi, pardon. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, Ověříme 99. Mhm, takže přijato. A nakonec závěrečné hlasování. Ne? Bylo Ano, já jsem požádala o ověření 99 ale bylo to ověřeno, bylo to přijato. Teď budeme nakonec, přistoupíme k závěrečnému hlasování, které proběhne elektronicky. Takže končím hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Nyní máme zde roli regionu a měst při implementaci pařížské smlouvy COP21 o změnách klimatu. Spravodajem je pan Parňu. Žádost o jmenovité hlasování k návrhu 17 a 96 byla stažena. Budeme hlasovat o kompromisu 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. ne, ne, návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 10 pro, proti, zdržel se přijat, 11 pro, proti, zdržel se přijat, 12 pro, proti, zdržel se přijat, 13 pro, proti. Kdo je proti 13? A někteří, ano, ale nestačí to. Takže přijat 14, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 16 pro, proti, zdržel se přijat. 17 pro, proti, zdržel se zamítnout. 18 Dobře. 18 pro. Prověříme 17. Takže pro mě to bylo evidentní, že to bylo EPP proti SAD, takže konec, zamítnut. 18, kde pro? Proti, zdržel se přijat. 19 pro, proti, zdržel se přijat. 20 pro, proti, zdržel se přijat. 21 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 24 pro, proti, zdržel se zamítnout, 25 pro, proti, zdržel se zamítnout, 27 pro, proti, zdržel se přijat. 29 pro, proti, zdržel se zamítnout. 33 pro, proti, zdržel se přijat, 34 pro, proti, zdržel se přijat. 35 pro, proti, zdržel se přijat, 36 pro, proti, zdržel se přijat, 37 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat, 45 pro, proti, zdržel se zamítnut, 46 pro, proti, zdržel se přijat, 47 pro, proti, zdržel se přijat, 48 pro, proti, zdržel se přijat, 49 pro, proti, zdržel se přijat, 50 pro, proti, zdržel se přijat, 51 pro, proti, zdržel se přijat, 52 pro, proti, zdržel se přijat, 53 pro, proti, zdržel se přijat. 54 pro, proti, zdržel se přijat. 55 pro, proti, zdržel se přijat. 56 pro, proti, zdržel se zamítnut. 57 pro, proti, zdržel se přijat. 58 pro, proti, zdržel se přijat. 59 pro, proti, zdržel se přijat. 60 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 61 pro, proti, zdržel se pře, zamítnut. Návrh 68 pro, proti, zdržel se přijat. 69 pro, proti, zdržel se přijat. 70 pro, proti, zdržel se přijat. 71 pro, proti. Kdo je proti? 71. Zamítnut. Kompromis 6. Pro, proti, sežel se, přijat. 73 pro, proti, sežel se, zamítnut. 77 pro, proti, sežel se, přijat. 78 pro, proti, zdržel se, přijat. 79 pro, proti, zdržel se, přijat. 82 pro, proti, zdržel se, přijat. 83 pro, proti, zdržel se, zamítnut 84 pro, proti, zdržel se přijat, 85 pro, proti, zdržel se přijat, 86 pro, proti, zdržel se přijat, 87 pro, proti, zdržel se přijat, 88 pro, proti, zdržel se přijat, 89 pro, proti, zdržel se přijat, 90 pro, proti, zdržel se přijat, 91 pro, proti, zdržel se přijat. 92 pro, proti, zdržel se, přijat. 93 pro, proti, zdržel se, přijat. 94 pro, proti, zdržel se, přijat. 95 pro, proti, zdržel se, přijat. 96 pro, proti, zdržel se. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat. 97 pro, proti, zdržel se přijat. 98 pro, proti, zdržel se přijat. 99 pro, proti, zdržel se přijat. 100 pro, proti, zdržel se přijat. 101 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 7 bude pro, proti, zdržel se přijat. 105 pro, proti, zdržel se přijat, 106 pro, proti, zdržel se přijat, 107 pro, proti, zdržel se zamítnut, 108 pro, proti, zdržel se přijat, 109 pro, proti, zdržel se zam, přijat, 110 pro, proti, zdržel se přijat, 111 pro, proti, Zdržel se. Prověříme 111. Návrh 111. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat. 112 pro, proti, zdržel se. Přijat. 113 pro, proti, zdržel se. Přijat. 114 pro, proti, zdržel se. Přijat. 115 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 116 pro, proti, zdržel se zamítnut, 117 pro, proti, zdržel se přijat, 118 bude pro, proti, zdržel se přijat, 119 pro, proti, zdržel se přijat, 120 pro, proti, zdržel se přijat a nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu zahají hlasování. That was all. Yes. Oh my God. if you want. Yeah. And it is adopted, so... Přijato, takže děkuji. Ale ještě nás čekají sdělení předsedkyně. Yes, this and this, and report the adoption of agenda. I guess it's, it's adopted. Or you so, do them. I will speak while. Takže začnu, i když odcházíte, určitě tak, abychom byli efektivní. Takže konference zítra, konference Africe 29. 22. listopadu, kde máme vysoké představitele z OSN, eh, máme se zástupce z veřejných soukromých eh, sektorů, začneme ve dvě hodiny odpoledne a až do 20 hodin. A jeden z kulatých stolů se bude věnovat právě investic do udržitelného a inkluzivního rozvoje a růstu. Samozřejmě to spadá do našeho zájmu. Potom máme zde seminář o e, limitacích a potenciálu programu pro veřejné zdraví. To organizuje pracovní skupina pro veřejné zdraví. Předsedá e, e, Soledad Vezona a Alois Petrle a opět je to 22. od 10 do 12 a potom zpráva o cestě do konference oceánech OSN 5. až 7. června se konala. A dále eh, interinstitucionální vyjednávání, která probíhají, týkají se ETS. Tam jsme se provizorně dohodli o, na, na revizi ETS e fáze 4 a tento balíček zahrnuje i e, rezervy stability, potom ten e, faktor 2,2% od roku 2021 a podmíněné snižování podílu na akcích až do výše 3 <clears throat> tak abychom se vyhnali toho eh, multisektorového korekčního faktoru. Eh, potom zde máme i plenární snížení eh, eh, alokací, eh, bezplatných alokací na mm, ty méně exponované sektory, potom update benchmarku 02 a potom mm, těch dalších 75 milionů navíc na těch alokacích z toho inovačního fondu a dále. Mm, zde máme modernizační fond pro, tvor, pro výrobu elektřiny za používání pevných paliv, takže a také i e, podpora přechodu mm, a transformace v regionech, které závisí na uhlí. Dále se, se hovoří o možném navýšení modernizačního fondu o 0,5 a opět, pokud za podmínky, že ten e, e, multisektorový faktor nebude schopen toto absorbovat. Dále zde lodní doprava, a zde mm, mm, mm, bychom měli eh, začít, tedy toto by mělo začít platit od roku 2023 a dále i je to delegovaný akt, kterým eh, se dává pravomoc implementovat eh, pravidla ICAO v letecké průmyslu. A ve 2.30 nás čeká host, host z, je to významný host, regionální ředitelka VHO pro Afriku, takže prosím přijďte, abychom ve 14.30 si mohli ji hned vyslechnout. Děkuji a přeji dobrou chuť.